v příštích letech, aby se sami rozhodli, zda se dále chtějí přibližovat k Evropské unii, anebo zda si chtějí zachovat svou nezávislost. Děkuji. Děkuji, pane kolego Melcere. Nyní další eh, z přihlášení řečníci. Nejprve kolega Galer na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Je velký pot